Děkuji, děkuji, milí Žáne. Dobré ráno všem. Jak už jsme řekli během první výměny názorů, podporujeme ten základní koncept Invest EU a vítáme to, že když došlo ke zlepšení v investicích v posledních letech, tak zatím jsme ještě neřešili eh, nedostatky investic. Objevují se nové potřeby související s politikami, s modernizací našich hospodářství, s řešením specifických otázek. Eh, to znamená, není to jenom nedostatek investic jako dědictví z minula, ale je to nedostatek investic i jako problém do budoucna pro naše hospodářství. A z toho důvodu vítáme myšlenku, že by vznikl takovýto nový eh, cyklus nástroje na podporu investic. Celkově eh, souhlasíme s hlavními rysy tohoto programu, jednak, že by mělo dojít ke zjednodušení eh, poskytování investiční podpory tím, že bude zřízen jediný fond, jednotný rámec, v němž se sloučí stávající programy. To určitě přispěje k efektivnějšímu řízení dostupných finančních zdrojů. A také to usnadní přístup příjemců k tomuto programu. Samozřejmě je tady otázka kvantity a to nechám na kolegu eh, Jose Manuela. Souhlasíme s názorem, že je dobré otevřít Invest EU i dalším prováděcím partnerům než EIB. Eh, e Potom jsme volali už při předchozích jednáních o tomto návrhu. Nezavádíme tady radikální změny, jedná se spíše o jasnější definici 75 eh, alokací pro skupinu EIB eh, e a také o vyjasnění příspěvku té části EU eh, e pro další eh, subjekty, které mohou využít svých vlastních kapacit. Rozšiřujeme působnost eh, nebo rozsah působnosti prováděcích partnerů, abychom zabránili riziku, že budou způsobilí pouze ti velcí, takže zavádíme celou řadu zlepšení, nebo myslíme si, že to je zlepšení, ale neměníme některé základní aspekty. Snažíme se eh, trochu eh, mít radikálnější inovace u takzvaného projektového týmu. Zatím jsme dospěli k závěru, že je lepší, ne, aby tento orgán nebyl a aby se ponechalo na prováděcím partneru eh, to posuzování projektu, ale na základě metodiky hodnotící tabulky, eh, kterou připravuje komise formou aktu přenesené pravomoci. Také jsme zlepšili eh, odpovědnost vůči Evropskému parlamentu a zřídili eh, řídící radu se zástupci komise EIB, prováděcích partnerů členských států a parlamentu. Úkolem této rady je vymezovat strategická, strategické pokyny pro Invest EU ale chtěl bych zdůraznit, že to je něco jiného než dřívější eh, ta řídící rada. Pak potom poradní rada eh, také byla eh, koncipována trochu jinak s tím, že to je, řekněme, taková valná hromada a řídicí rada je spíše výkonný orgán. A pokud jde o investiční výbor, tam jsme pozměnili hlasovací systém tak aby se nestalo, že eh, ad hoc názor expertu bude irrelevantní při výběru projektu, aby se nám, eh, aby se nám to příliš neroztříštilo eh, a napak spíš, abychom slučovali jednotlivé programy. Pak víte, že tady byla kontroverzní otázka té, té části EU e a my jsme my tady máme dodatečnou možnost členských států a to může být využito i k propojení projektů se zapojením Fondu soudržnosti, což by zajistilo efektivnější řízení eh, Fondu soudržnosti, tak zavádíme možnost členských států, eh, aby sami přispěli a uplatnili stejná eh, ustanovení, které platí třeba v EFS práci eh, u platform. Záruka EU musí být eh, navázená pouze na rizika eh, operací, také by mělo být možné, jak je to možné i jiných programů EU, poskytovat nějaké specifické pobídky, zvláště tam, kde situace na trhu, finančních trzích by, by jinak znemožnila provádět života schopné projekty, anebo také to může sloužit k řešení nějakých konkrétních eh, problémů, eh, které se objevují, nebo asymetrických šoků. Dále chci zdůraznit, že se snažíme také zajistit ekonomickou, sociální, ekologickou udržitelnost. To jsme také zdůraznili ve zprávě zavádíme kritéria pro eh, způsobilé projekty eh, a pro eh, prováděcí partnery. Těšíme se tedy na vaše komentáře a jsme připraveni zvážit i případné pozměňovací návrhy. Děkuji, Roberto, José Manuel. Prezident, como todos sabemos, o investiu e substitui... Děkuji vám, pane předsedo. Tento návrh má prostřednictvím toho fondu nahradit všechny dosavadní nástroje. Stojíme před principem, který byl odhlasován většinově na plenárním zasedání. To znamená, že víceletý finanční plán nemá mít nižší částky než ten předchozí. Nemělo by smysl, aby záruka rozpočtu eh, Evropské unie pro tyto eh, nástroje byla snížena do roku 2027. Když se podíváme současný záruční fond pro všechny eh, finanční nástroje a podíváme se na ten návrh, který eh, přichází eh, ohledně investiů do roku 2020 až 2027, tak vidíme, že by v podstatě došlo ke snižování prostředků. Takže ne v této zprávě, ale ve zprávě o víceletém finančním rámci jsme předložili pozměňovací návrh zaměřený na posílení záručního fondu a to miliardou e, e, celá dva, aby v letech 21-27, abychom se dostali na stejnou úroveň jako v letech 2014 až 2020. Myslím, že to je prostě zdravý e, rozum nebo selský rozum. Žádáme jen o stejnou částku, tak abychom mohli podpořit všechny ty další finanční nástroje. A Toto Invest EU, tento nový finanční nástroj, tedy musí eh, být sladěný s politikami EU a s podepsanými dohodami, jako je například dohoda z Paříže a další závazky, ke kterým EU přistoupila. Ať už to jsou cíle tisíciletí nebo další cíle eh, prostě se všemi závaznými texty, které již byly podepsány, protože zapotřebí je respektovat. A to, co se Mm, co se týče jak řízení, tak zprávy projektu. Invest EU ale nenahrazuje a nebude nahrazovat politiku soudržnosti. Naopak má přispívat k sociální, teritoriální a ekonomické eh, soudržnosti. A v tomto smyslu se předložili pozměňovací návrhy. A to proto, abychom došli k teritoriální eh, soudržnosti investic. Proto jsme požádali tedy o posílení tohoto aspektu eh, ohledně projektů, které jsou zaměřeny na ty eh, regiony nebo ta, ta místa, která mají největší eh, problémy. My chceme upřít pozornost na malé a střední podniky a na patenty. A to jasně říkáme prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Máme také za to, že poradní výbor, nebo tedy ta eh, poradní eh, eh, rada se nemá rozdělovat. Nemá zde být jedna pro členské státy, další pro jaksi vnitrostátní propagaci. My chceme, aby se všichni sešli u jednoho stolu, aby tu nebo na jedné straně něco pro instituce, na druhé pro vnitrostátní situaci a e, chceme, aby finanční e, instituce, e, banky i příjemci z daného území mohli společně přispět také k vytváření nebo chápání nových projektů tak, aby každý z toho svého prostoru, z toho svého okýnka mohl co možná nejlépe přispět. Eh, to znamená, že my žádáme o eh, větší eh, spoluúčast na rozhodování u všech aktérů. U toho steering board my jako Evropský parlament chceme prostřednictvím aktu přenesené pravomoci předejít tomu, aby se nejednalo jen tedy rozhodnutí komise. Eh, má tam být 5% pro členské státy na základě dobrovolnosti, ano. Ale já to chápu, že dochází k určité neochotě, například eh, ze strany výboru pro eh, rozvoj regionů a ze strany některých kolegů. Musíme respektovat to, co má být eh, cílem. Já jsem také už například hovořil o převodu eh, peněz fondu soudržnosti do Connecting Europe, do tohoto nového nástroje, ale tady je teď možnost, no, že od 5% členské státy mohou těch 5 tedy, které jim náleží, mohou eh, převést, ale ten příspěvek stále bude ze strany členských států. Je to 5%, které se převedou a budou využívat jako záruka pro projekty, které si členské státy vyberou, které si přejou a e, nebude k tomu další spolufinancování. Je to pro ty e, členské státy, které mají e, slabší finanční instituce, a mají tam tedy eh, problém eh, přístupu k eh, finančním prostředkům. Tímto způsobem se dostanou k ratingu 3A a pro některé státy to je možné řešení, protože záruku tady bude poskytovat pro Invest EU, tedy Eh, Evropská unie, což umožní lepší vyváženost území, to pomůže méně rozvinutým členským státům. To je přidanou hodnotou tohoto nástroje a právě proto doufám, že tento text tak bude přijat. Doufám, že výbor pro regionální rozvoj eh, který se zabývá také tímto argumentem, tak pochopí význam tohoto nástroje. A nyní další stínové zpravodaje, eh, kteří mají každý dva, dvě minuty. Jako první promluví pan Karas. Ano, děkuji. Děkuji. Bohužel pan Karas je nemocen a eh, On je stěnovým zpravodajem za Ekon a rád by na úvod poděkoval všem spoluzpravodajům za návrh zprávy, která je podle jeho návrhu, podle jeho názoru vyvážená a dobrým základem další vyjednávání. Ten koncept, že bude jeden manuál, jedna sada pravidel prováděcích, že tam bude vlastně jeden takový nadřazený fond, to bude efektivnější, méně byrokratické a bude tam méně duplicity. Rovněž uznává, že spoluzpravodajové vylepšují návrh komise, zejména, že navazují na to nejlepší, co jsme znali z EPSI, zejména prominentní úloha té investiční platformy, která bude integrální eh, částí toho, že bude přehled o tom, kolik tam EU garantuje. Zároveň rizikové financování určitých e, operací se pak bude zabývat i selháním trhu, a to rychle a svižně. Pak e, určité záležitosti, například to založení investičního výboru, řídícího výboru bude transparentnější, zodpovědné Evropskému parlamentu eh, v rámci fondu Invest EU a rovněž i eh, vylepšení, abychom zajistili účinnou spolupráci s těmi implementačními partnery a zaručili, že se tam najdou i startupy a malé střední podniky. Rovněž jde o vyjasnění. Při nejmenším 75 té záruky eh, bude alokováno pro EIB, protože se má eh, jednat o všechny eh, členské státy. Rovněž priorita bude spočívat, či volba priorit na nezávislých činitelích a tím se zlepší i metodologie posuzování rizik. Potenciální e, změkčení paktu stability a růstu, tam máme v kapitole 9 a pochybnosti zda e, slučování, zda fúzování by nevedlo k e, překomplikovanosti. Ale to se ještě bude řešit. Děkuji. Good. Děkuji, pane Rubigu. Popřejte panu Karasovi, ať se rychle uzdraví naším jménem. A nyní má slovo Eider Gardiasaval. Děkuji, pane předsedo. Já mám eh, pět eh, takových podnětů. Za prvé souhlasím s tím, co říkal pan Fernandez eh, a co uvádí ve zprávě, a sice, že musíme zachovat úroveň záruky na stejné úrovni, jak tomu bylo v současném finančním rámci, to znamená, když se spojí eh, všechny ty záruky jednotlivých finančních nástrojů eh, v rámci EFSI. Za druhé, eh, těch 5%, přenos 5%. Já vím, že to je palčivé téma a musíme to dobře probrat s kolegy z Výboru pro regionální rozvoj. Je jasné, že to je jenom 5% a je pravda, že by to bylo na žádost členských států. Ale já mám trochu tady principiální problém s touto otázkou. Pokud poskytneme peníze z politiky soudržnosti, eh, těm nejznevýhodněnějším regionům, protože potřebují eh, finanční podporu eh, na konkrétní projekty, které lze financovat pouze formou dotací a přenášet tedy 5 z jednoho fondu do jiného fondu jehož cílem právem je eh, nahradit eh, nějaké tržní nedostatky, tak to si myslím, že to je taková změna filozofie. Každopádně, jak už jsem říkala, asi bude nejmoudřejší to probrat s kolegy z Regi a uvidíme, zda bychom to nemohli třeba vyřešit nějakými jinými pojistkami. Třetí věc. Ehm, musíme eh, pracovat s eh, takzvanou adicionalitou. Bylo tady FC1, možná bude FC eh, nebo bude FC2. A jsou tady některé eh, projekty, které mohou být financovány tímto mechanismem. Také nemůžeme brát pravomoci některým národním podpůrným bankám. Je třeba dát najevo, že to bude doplnění, nikoli náhrada. Za čtvrté řízení a zpráva. Já chápu, proč byl škrtnut takzvaný projektový tým, chápu ty pochybnosti, že by mohla nastávat střed zájmu, ale myslím, že se budeme muset ujistit, že nepřicházíme o nějaký kontrolní a hodnoticí orgán. A e, poslední věc, e, e, je třeba, aby tam v těch týmech byli i sociální a ekologičtí experti. Děkuji a nyní má slovo Sander Lunds. Děkuji. Um, Eh, zítra spustíme ten ukazatel PMI a tam se ukáže, že ekonomika v EU zpomaluje a bohužel to nebude ten nejlepší den pro kolegy z ECB, když to budou muset všem eh, ohlásit. Což ale zároveň znamená pro nás signál, že musíme podpořit investiční klima. A jinými slovy, pro nás je tento návrh opravdu vítaný. Podívejme se na eh, nikoli pouze na to investiční klima v uvozovkách, ale i na potenciální překážky, bariéry pro investory, bankovní odvětví, které tam má ještě několik problémů, které se musí vyřešit, ale zároveň i na tuto možnost prokombinovat všechny příležitosti pro investory do jediného nástroje. Tedy dívám-li se na návrh komise, tak to dává opravdu smysl. Zjednodušit finanční nástroje všech 14 v jednom, tak aby byly společné, abychom mohli pak konstruktivním a i neprodaným způsobem nějak reagovat na tu hospodářskou situaci. Zároveň ale jsou tam určité otazníky, když tu ten text a zejména co se týče vztahu s EIB. Ono to nebylo správné, že se s ní nespolupracovalo při sestavování textu. Rozhodně to ani nezlepšilo vzájemné vztahy mezi komisí a EIB. Proto bude důležité o tom vědět víc a rovněž pomoci těm dvěma institucím na cestě ke smíření. Například vzájemné respektování eh, svého dílu odpovědnosti a jasné rozdělení úkolů. Stále ještě je tam příliš složitá ta situace možná, protože se komise stále ještě učí v tom bankovním odvětví a pro nás, našima očami, je právě EIB takovým přirozeným partnerem pro EU. Spravodaj e, podle mě se ubírá takovým rozumným směrem, kde se budou tyto dvě instituce vzájemně respektovat, každá odpovídá za něco jasně vymezeného. Každopádně je tam mnoho dobrých nápadů. Já už budu končit, už mě dobíhá řečnická doba. Chci zdůraznit, že národní banky, ty, které to budou prosazovat, ty musí dostat dostat větší úlohu, pokud chceme, aby vše uspělo. Pan Kolmel. Děkuji. <clears throat> Slovo má Bern Kolmel. Děkuji, pane předsedo. I já srdečně děkuji eh, zpravodajům za eh, takto zevrubnou práci. Za mm, takhle řečeno eh, základu se nejedná o nic kontroverzního, je to dobré a dává smysl harmonizovat ty různé programy, což znamená redukovat administrativu a i všechno dovést k lepší transparentnosti ohledně toho, jak se to pak bude provádět v praxi. Jinak trochu si dovolím jiný názor eh, vůči předřečníkům. Nedomnívám se, že bychom už nyní mohli říci, že FC slaví úspěchy. Ono se to sice tvrdí, ale já zatím nevidím, že bychom měli doložitelné informace, údaje. Zejména z pohledu té adicionality, podle mě vůbec zatím není žádný důkaz, že FC je skutečně úspěšný. Ono přece nemůže být cílem prostě eh, na něco dávat hodně peněz. My pořád opakujeme, že pokud tady nebude vznikat něco dodatečného, co je opravdu přínosem a co i dlouhodobě se nám vyplatí, no a to zatím proto důkaz nemáme, tak o úspěchu hovořit nemůžeme. Zatím nám nikdo nic nepředložil. Kromě toho bychom si všichni jasně měli říci, že všechny nástroje financování jsou přesně tím, eh, jak se jmenují, tedy nástroje pro financování. Tam se programy financují a to znamená i um, úvěry. Ono se to může jmenovat různě krásně, méně krásně a já se bojím, že to vidíme podobně jako zhruba před deseti lety, kde jsme měli ty nástroje, každému se tím mávalo před očima, nikdo tomu pořádně nerozuměl, pak to vedlo k bankovní krizi a jak víme, tam měla pak politování hodné následky. Stáli jsme nad propastí, tady určitě nad propastí stát nebudeme. Přesto ale se domnívám, že bychom vše měli mm, řešit snadněji a přehledněji. Máme přece banky i na volném trhy. Já vůbec nechápu, proč se to takto komplikuje. Bylo by mnohem rozumnější efektivnější, kdybychom se, co by EU, soustředili na politiku soudržnosti. A tady plně podporuji myšlenku podpořit méně rozvinuté regiony. Takto se projevíme solidárně, ale neprovádět nějaké programy, kde nakonec každý žáden nikdy neví, eh, co vlastně znamenají. Děkuji. Slovo má pan Tremosa. Eh, Děkuji vám. Jenom stručně, kolegové, protože máme dvě minuty času jenom. Nebudu opakovat to, co bylo vyřčeno, dodám něco nového. Myslím, že zapotřebí posílit to, že evropské peníze budou jasně poskytovat ty eh, pozitivní výsledky, které jsme si přáli s ohledem na HDP. Takže musíme snížit eh, tu možnost eh, volného použití, abychom nepostupovali jako eh, obvykle, ale že ty peníze musí dojít těm rostoucím malým a středním podnikům, které by si jinak nedostaly těmto prostředkům. Musíme tedy zajistit, že ty peníze se zase nedostanou do rukou nějakých oligarchů jako obvykle. Eh, podívejme se na Španělsko. Eh, tam za posledního funkčního období byly projektové dluhopisy poslány a eh, dostali se do projektů, které způsobily zemětřesení. Takže my bychom měli předcházet takovýmto situacím. Měli bychom se zabývat tím, jak budou spravovány e, finanční prostředky a měli bychom snižovat příležitost k tomu, že některé z těch prostředků budou tedy rozděleny e, e, jinam než na ty malé střední podniky. A jako liberál ze Středomoří musím říct, že nevěříme ve velkou unii transferu. My si myslíme, že bychom spíše měli harmonizovat osvědčené praxe. Některé členské státy zajišťují, že eh, ty prostředky se dostanou do správných rukou, ale není to případ všech členských států, takže bychom proto měli udělat něco víc. Děkuji. Bylo to za ty dvě minuty. Děkuji. Blahopřeji. Nils Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Především vám chci poděkovat. Chci poděkovat Josemu eh, Manuelovi a Robertovi za vynikající práci. Včera na schůzi stínových zpravodajů nám bylo přislíbeno, že budeme mít obrázek o tom, jak eh, si představují strukturu eh, zprávy a řízení. A myslím, že by to bylo velice užitečné pro nás všechny. Už to tady také zaznělo při naší diskuzi. My potřebujeme takovou to představu. Bude eh, na to hodně tlaku, tak abychom měli mm, jasný obrázek, jak to má vypadat a jak ne. Co se týče udržitelnosti, rádi bychom viděli eh, sociální aspekty, klimatické aspekty lépe zhodnocené v této politice. A z toho plyne nová otázka jak toto všechno zajistit, aby tyto aspekty byly zhodnoceny, e, protože bychom mohli takto vytvořit něco velice byrokratického a to opravdu nemáme zapotřebí. Takže jak toto zajistíme? To by mělo být součástí celého systému e, řízení a zprávy tohoto fondu. Potom možnost dobrovolného využití části prostředků, buď jako příspěvek nebo jako transfer. E, to by bylo samozřejmě velice zajímavé. V ALDE eh, jsme eh, hlasovali jinak výboru regi a my samozřejmě budeme podporovat tedy přístup členů ALDE. Je to nějaký důvod, proč se preferuje definice adicionality z FC eh, plus Eh, jakým způsobem najdeme rovnováhu. Pak je tu spousta takových tvůrčích prvků. Já mám někdy problém s tím definovat, co to je kultura, co je to kreativita. Eh, jak přesně nadefinujeme hranice mezi těmito ehm, oblastmi. poslední Poradní rada a řídící rada to jsou zajímavé eh, termíny, eh, budou operativní nebo ne. Eh, to je tedy ta poslední otázka. Děkuji. Slovo má Sven Gigold, prosím. Er- Není tady. Chodí Sole. Merci, monsieur le président. I will speak also on behalf of my colleague. Já tedy prohovořím jménem kolegy Svena Gigolda, do který tady nemůže být. My obecně podporujeme ten nápad, že se pod jednou střechou nyní najdou všechny finanční nástroje, ty stávající. Ale nyní bychom se měli začít zabývat tím, že investice, které jsou těmito nástroji podporovány, jsou opravdu těmi nejvhodnějšími pro udržitelný a zrovnovážený rozvoj a růst EU. Tedy v tom smyslu se budeme snažit pozměcími návrhy dosáhnout toho cíle, aby se zajistil, že Invest EU bude například sladěno s mezinárodními cíly v oblasti klimatu a zároveň všechna politická okna budou mít ten klimatický mainstreaming, že budou prověřena z pohledu udržitelnosti klimat, vliv na klimat, aby jejich eh, přednosti maximalizovali situaci v oblasti klimatu a i sociální dimenzi. Tady podle našeho názoru se to pak může provádět akty delegovanými a zároveň tam je nařízení, které usnadňuje udržitelné investice a tam se vždy prověří, zda nějaká hospodářská činnost je udržitelná jak z pohledu životního prostředí, tak i z pohledu dosahování klimatických cílů. Rovněž se budeme snažit prosazovat ten námět, který už byl nadnesen na výboru ITRE, totiž mít i okno pro obnovu budov. A tam půjde o e, projekty sanace a aktualizace stavu budov a tam půjde i o určité daňové úlevy, pokud budova má vyhovovat novým standardům. Včera už jsem se o něčem zmínil na schůzce stínových zpravodajů. Totiž tam se musí ten seznam přepracovat, aby ten seznam byl spolehlivý. A posílit eh, adicionalitu. To si rovněž přejeme. Tam navrhneme nový oddělený článek a zároveň přijdeme i s návrhy na zvýšení odpovědnosti a transparentnosti té vlády a zprávy té zprávy a rovněž i scoreboard. Děkuji, pane Sole. Pozdravujte od nás Svena Gigolda. Pan má dvě minuty. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω. Děkuji. Já bych rád poděkoval eh, těm dvěma spoluspravodajům. Právě tento text k Invest EU je dobrým základem pro to vyjednávání. Ono se v podstatě jedná o takové doplnění a dovedení k tomu konečnému cíli toho Junkrova plánu, toho, co pan Juncker měl v úmyslu. A právě takto nově koncipovaný plán pomůže zaplnit ty investiční mezery, které stále ještě máme v EU. Jde o to hlavně vyrovnávat nerovnosti jak mezi členskými státy, tak i mezi různými regiony v rámci jednoho členského státu. A tady se domnívám, že musíme působit i v součinnosti s politikou soudržnosti, tak, aby to vyrovnávání nerovností probíhalo ještě účinněji, protože už máme regiony, kde se ty investice opravdu rozjely a zároveň i regiony, kde je stále ještě vysoká nezaměstnanost. Tento plán Invest EU je žádostivý. Je třeba jej sehrát s víceletým finančním rámcem, který stále ještě nebyl definitivně schválen, protože bychom rádi, aby infrastruktura byla rovnoměrněji um, financována, aby ženy byly lépe zastoupeny ve všech oblastech. Chceme vše dát dispozici i mládeži a e, zdokonalovat dopravu i e, posilovat sociálně slabé a věnovat se i těm aspektům životního prostředí. Zároveň musíme rozebrat i otázku, jakým způsobem můžeme do všeho lépe zapojit národní banky, které tam mají být partnerem. A pak tam jsou ta čtyři okna. Tam musíme zvážit, eh, zdá neposílit otázku sociálních investic. Na čem mi ještě záleží? Totiž ten poradní výbor, ten opravdu tam musí sehrávat zásadní úlohu, protože máme země, které si prošly velice zničující krizi a ty budou právě tyto poradce potřebovat. Ty k ním musí mít přístup. Jinak ve spolupráci se spravodajství, nevím, spravedlí to ještě s dokonalým určitě. Slovo Marko Valli. Hovořím za e NF, za stínového zpravodaje, který tu nemůže být. Se zájmem sledujeme cíle, protože deficit investic v celé Evropě je zjevný. V posledních osmi letech po krizi investice čistá akumulace kapitálu a infrastruktury se snižovaly. Jsou tu obrovské pochybnosti ohledně možnosti toho, že tento nástroj bude mít schopnosti vytvořit takový šok pro investice, který potřebujeme. V průběhu let evropské instituce vytvářely jakési pokusy o podnícení k investicím, zejména v infrastrukturách. Eh, v roce 2011 to byla například spolupráce s Evropskou investiční bankou ohledně těch projektových dluhopisů. To byla první iniciativa zaměřená na eh, finanční inženýrství eh, s cílem posílit investice ve velkých nadnárodních infrastrukturách. Potom přišel Junckerův plán, a dnes se snažíme do rozpočtu začlenit nástroj takovýchto rozměrů. Je jasné, že aby mohl fungovat, musí být co možná nejjednodušší. Musí to být nástroj jednoduchý, jak eh, v té fázi selekce eh, projektů, tak v rámci implementace, tak ve svém fungování v tom, jak má fungovat ta záruka. I zde použitá kritéria musí být přijatelná jak pro trh, tak pro jednotlivé aktéry na trhu, kteří pak mají implementovat tyto investice, anebo pro ty, kdo mají být příjemcem takovéto záruky. Bez těchto eh, podmínek, bez plnění těchto podmínek eh, si myslím, že obtížně dosáhneme toho, že eh, Mm, dosáhneme tedy toho eh, šoku, který pohne investicemi. Děkuji. Děkuji. Kromě stínových zpravodajů možná ještě někdo z kolegů se chce vyjádřit. Hlásí si do o slovo? Na minutu, prosím. Buenos días. Dobrý den. Já bych chtěl využít toho, že tady je i zástupce komise a Chtěl bych tady vyzvat k takové úvaze. Junckerův plán, respektive EFSI, když byl vytvořen, tak tady byl jasný eh, anticyklický profil. Cílem bylo kompenzovat eh, snížení soukromých investic, aby se podpořil růst v celé EU. Nicméně v tomto okamžiku ten projekt, o kterém diskutujeme, je jakoby eh, jakousi druhou evropskou investiční bankou eh, má vlastně zajistit pákovým efektem více peněz pro členské státy a já mám pocit, že se jedná také o jakýsi druhý rozpočet v tom smyslu, že eh, víceletý finanční rámec 2021-2027 možná nebude tak pozitivní, jak bychom si představili. Eh, a já se ptám, zda tu záruku nebo multiplikátor nemůžeme použít k tomu, aby se zachoval ten anticyklický profil. Děkuji. Nikdo další se nehlásí. Já dám tedy ještě na dvě minutky slovo komisi, pokud chce vystoupit. Děkuji, pane předsedo, děkuji za to, že jste dali slovo i komisi, jenom stručně z naší strany. Nejprve bych chtěl poděkovat oběma spoluspravodajům za velice dobře zpracovanou zprávu, která skutečně celkově vystihuje jádro toho návrhu komise ohledně toho, že je třeba nadále podporovat investice. Eh, už není takový nedostatek investic, ale stále je ještě hodně oblastí, kde eh, selhávání trhu je stále citelné a je třeba je řešit. Je třeba nalézt dobrou rovnováhu mezi Eh, finančními nástroji, které jsou taženy poptávkou a mezi politickými iniciativami. A samozřejmě je také důležité zdůraznit eh, transparentnost, to je věc zásadní pro parlament. Eh, vítáme také zaměření na udržitelnost, na ekologickou a sociální soudržnost. Eh, také je důležitá eh, ta podpora v rámci toho oddílu pro členské státy. Bylo tady zmíněno to kritérium adicionality a vítáme diskusy o těchto bodech s parlamentem. Jsou samozřejmě oblasti, kde bychom eh, měli zájem na užší diskuse s parlamentem, pokud jde o řízení a některé záležitosti týkající se oddílu členských států. E, to je asi zatím z mé strany vše, že by byly nějaké otázky. A, a některé, e, ještě bychom chtěli diskutovat o některých věcech, které se týkají toho oddílu o členských státech. Dobře, děkuji. A na závěr tedy dáme slovo našim dvěma spoluspravodajům. Každý má slovo čtyři minuty. Jose Manuel začne. Tak se rozhodněte, máme málo času. Dobře, tak já mohu tady začít. Takže Jose Manuel, budu hovořit portugalsky. Bon long. Bon, a primeira coisa sobre a questão. Tak za prvé, tematika těch eh, oddílů, těch kompartmentů pro členské státy. Já eh, vím, že tady jsou určité pochybnosti ohledně toho, jak to bude fungovat. Eh, zda členské státy důsledně využijí eh, ten svůj oddíl, je tedy možnost převodu těch 5 Týká se to toho, že ti, kteří nejvíce hájí soudržnost, by vlastně z toho nejvíce těžili. Vezměme si příklad Portugalská. Politika soudržnosti tam financuje téměř všechno. Sociální instituce mají Eh, veliké dluhy, což potom eh, znemožňuje budování infrastruktury. A je tedy třeba najít prostředky věnované těmto cílům. Tady máme možnost eh, určitého doplnění, doplňku k tomu, co už dělají strukturální fondy a fondy soudržnosti. V návrhu komise je něco, co bych tady chtěla zmínit, když se předložil ten návrh, tak projekty mohou být financovány v rámci toho pětiprocentního oddílu. Já chápu tu logiku, ale potom, když se uzavře nějaká partnerská dohoda, tak členský stát může chtít využít tento, eh, eh, tento oddíl. Co mám na mysli? Mám na mysli to, že může dojít k nějaké revizi nebo přeplánování partnerské dohody. Členský stát třeba na začátku nechce využívat nějaké procento ze strukturálních fondů jako záruku. Portugalsko má těch může mít těch 5 eh, toho oddílu a to může znamenat, eh, že mobilizuje až 50 miliard eh, eur, což je dvojnásobek toho, než se poskytuje ve Fondu soudržnosti. A víme, že ve fondech soudržnosti jsou nejrůznější eh, omezení, mohou se financovat projekty v sociální oblasti, infrastruktury, což jsou věci, které jsou zásadní pro členské státy. A v rámci tohoto pětiprocentního oddílu nevím, proč bychom měli tedy tuto možnost eh, zrušit. Nicméně děkuji za všechny vaše připomínky. Souhlasím s tím, že adicionalitu potřebujeme. Pokud jde o dobré řízení, eh, bylo řečeno, že už tam nebude ten projektový tým, ale uvidíme, jak bude pokračovat hodnocení projektu. A další možností je, že máme Junckerův plán pro Afriku, Svěřenský fond pro Afriku, který má obdobnou filozofii a možná bychom mohli mít nějaký tým eh, odborníků, expertů, kteří budou zajišťovat hodnocení projektů budou se zabývat financováním v rámci programu Invest EU, tak jako posuzují projekty, e, které jsou v rámci Svěřenského fondu pro Afriku. Musíme zabránit střetu zájmu. To je samozřejmě nezbytné, proto byl zrušen ten projektový tým, který měl mít na starost hodnocení projektu, protože nemá smysl, aby odborníci Eh, nějaké podpůrné, národní podpůrné banky hodnotily eh, projekty eh, svých konkurentů. To přece nebylo přijatelné. A potom těch 75 pro jedny a 25 pro druhé prováděcí partnery, to považujeme za přiměřené. Děkuji. Tak je pravda, že když eh, to funguje moc dobře, tak by to potom mohlo vyvolat eh, inflaci u eh, nemovitostí. Mám na mysli cenu metru čtverečního v Lisabonu, mimo jiné. Dobrá. A nyní má slovo Roberto Gualtieri. Děkuji. Chci poděkovat stínovým zpravodajům za pozitivní přístup, konstruktivní Eh, spolupráci, těšíme se na pozměňovací návrhy a budeme diskutovat o možných řešeních, abychom společně ten text dále zlepšili v linii té rozpravy, které jsme právě vedli. Eh, rád se ještě vrátím k následujícímu. Eh, ta vnitrostátní políčka nebo okýnka, musíme tam prostě správně nadefinovat záruky. Z definice def, eh, finanční nástroj je kompatibilní s, se soudržností nebo s politikou soudržnosti. A pokud se nepletu, už je tu možnost v členských státech eh, strukturální eh, fondy přinést do finančního nástrojů, takže už tam je jakási zakotvená možnost. Není to nic nového, není to, že bychom přeskočili z jednoho světa do druhého. Je to prostě jiný způsob toho, jak dělat to, co už máme a může to přinést nějaký dodatečný potenciál, dodatečné prvky tím, že se mohou namixovat eh, operace eh, s jinou částí eh, fondu soudržnosti. Vidím v tom tedy možnost, pokud ji dobře zpracujeme, která může být nástrojem k vytváření synergií a také posilovat to, že tento nástroj bude plnit cíle Fondu soudržnosti. A těch cílů je hodně. Takže samo o sobě už tu máme spoustu různých přesahů. Proto ten finanční nástroj původně byl chápán v rámci různých fondů. Můžeme tedy identifikovat způsob zlepšování a můžeme o něm diskutovat s kolegy z výboru Regi. Ale upřímně eh, nesouhlasím s těmi, kdo říkají, že to je nekompatibilní, že by to měly být dvě oddělené věci. Děkuji kolegům za jejich eh, náhled eh, na věc. Na jedné straně budujeme na e, zkušenostech s EFSI a, a z činnosti Evropské investiční banky. Na jedné straně e, mají mít ty národní banky větší úlohu, ale jak vyplnulo i z té diskuze, už se blížíme tedy e, k, k kýženému cíli. Pan Torvalds se velice dobře zeptal. Stejně jako kolega eh, Tremosa, musíme zajistit kvalitu. To musíme zlepšit. Nesouhlasím, že eh, předchozí nástroje by nebyly úspěšné, ale je zapotřebí, abychom spojili kvantitu s kvalitou. A právě proto tohle děláme. Eh, a to jsme dělali u FC2 také. Je tu návrh implementujících eh, partnerů, potom je to kontrola plnění eh, evropských zákonů ze strany komise, potom hodnocení eh, kritérií implementujícím partnerem, a pak je tam další kontrola ze strany komise, a pak to teprve jde do toho investičního výboru. Takže v projektovém týmu sice je ta struktura jednodušší, ale jsou tam kroky, které eh, eh, kontrolují eh, z mnoha stran kvalitu a dodržování kritérií, aby tedy kvalita se nevytratila, aby se nejednalo jen o rozdělování záruky partnerům, aby si dělali, co je napadne. To samozřejmě nechceme. Na druhé straně si přejeme aby tento nástroj měl dost flexibility, aby mohl být přizpůsobený, aby tedy nebránil v realizaci eh, samotný tento systém, aby nebyl příliš rigidní. Myslím, že tento text směřuje k vyváženosti a budeme se snažit ještě ten text zlepšit. A původní logika a filozofie našeho pozměňovacího návrhu byla právě tato. Chtěl bych ujistit pana Karase a další kolegy, že to ustanovení ohledně okýnka pro členské státy, že eh, mohou eh, ad hoc využít této příležitosti, tak eh, já ji nechápu jako nějaký velký problém. Děkuji. Děkuji všem, kdo se zúčastnili této diskuze. Děkuji. Eh, mám jednu procedurální otázku. Opravdu stručně. Slyšel jsem velkou ochotu spolupracovat. Možná by bylo zajímavé, kdybychom měli příležitost vyslechnout si také názor Evropské investiční banky, protože zatím jsme slyšeli jen komisi. Děkuji. Eh, beru na vědomí. Děkuji všem zpravodajům i všem, kdo se zúčastnili této diskuze. Jde nám o to, abychom eh, se shodli, aby to nebylo také téma sporu mezi komisí a Evropskou investiční bankou. Chceme posílit také řízení eurozóny, protože to všechno bude ovlivňovat investiční prostředí v EU. I pozměňovací návrhy je zapotřebí předložit do 6. listopadu 12 hodin a hlasovat se bude v našich společných spojených výborech 3. prosince. A po těchto slovech můžeme uzavřít první část našeho programu. Předám slovo kolegovi Gualtierimu, který zahájí druhou část. Děkuji, děkuji, Žane, a zahájíme další velice relevantní téma. Jímž je, a já to tady teď nemám v poznámkách, somewhere. It's not in my channels. Voice. Okay. It was okay. Uh, good. Uh, so the the established. Takže jedná se o vybudování Evropské investiční stabilizací funkce, což je jeden z hlavních prvků diskuze Eh, k dokončení prohloubení eh, hospodářské měnové unie. Naši oba zpravdajové eh, už pracovali na původní zprávě a teď nám předloží text. Předám slovo jim na pět minut každému. Kdo si přeje začít? Pan Böge? Děkuji. Děkuji, milí kolegové, kolegyně. Komise předložila návrh pro Evropskou funkci investiční stabilizace. To vše zapadá do finančního rámce. Na jedné straně je možné samozřejmě říci, že ten návrh sám o sobě ehm, vyvozuje nutné závěry z finanční krize a odpovídá na očekávání finančních trhů. Zároveň ale vycházím z toho, že parlamentu bude záležet na tom obecném kontextu, totiž eh, to politično, ten strategický koncept dalšího vývoje EU v souvislosti s tím, kterým rozpočtem. Samozřejmě, že ty balíčky jakýmsi způsobem k sobě eh, patří. Eh, jednak to, čím jsme se zabývali v pondělí, jednak to, čím se zabýváme dnes. Zároveň ale tady neustále se skýtá otázka, jak se můžeme lépe zabývat a dostat pod kontrolu ty slabiny právě z pohledu udržitelnosti a očekávání. Očekávání občanů, růst pracovní místa, eh, potlačování nezaměstnanosti a jaká podmíněnost tam musí být zabudována, abychom si dokázali vše představit pak v kontextu evropského rozpočtu, aby to fungovalo a tím se právě tady chceme zabývat. Druhá věc, já se vrátím eh, k tomu, co se sice v této sněmovně ukázalo jako kontroverzní, ale pak eh, jasnou většinou bylo odsouhlaseno totiž z únoru 2017 eh, práva, totiž rozpočtová kapacita eurozóny. Ono se to dnes jmenuje trochu jinak už, ale obsahově to úzce souvisí. Na tomto základě toho, co se na plénu odsouhlasilo, se budu rovněž vším zabývat, totiž příprava na šoky, příprava na potenciální krize, o nichž ani nevíme, kdy a jak nastanou. Ale jedna věc tou se musíme zabývat. Ať už se jedná bankovní krizi, krizi zadluženosti, přezadluženosti nebo krize migrační, stále ještě nemáme na tu, kterou takovou pregnantní odpověď, která by mohla nastat rychle. V té zprávě z vlastní iniciativy jsme požadovali automatický mechanismus pro reakce na šoku a uspokojování finančních potřeb, jak se bude vyplácet, jak se to pak bude splácet a pak rozpočtová neutralita z pohledu cyklu a dodat dostatečné prostředky, rovněž struktura řízení a zprávy. To už jsme se rovněž zabývali. A když se pak z toho pohledu podíváme na návrh komise, tak opravdu musím ho nazvat návrhem opatrným. Když se podíváte na úvodní ustanovení a vývoj myšlenky stabilizační funkce, tak tady příliš často se objevuje ten podmíněný tón. Mohlo by se, mělo by se, ale chceme se do toho pustit nebo ne? Já totiž vidím i to rozdělení v radě e, na dvě skupiny. Jedna, která si to opravdu přeje a pak 14-15 států je přístup na diskusi, ale pak e, máme i státy, které zmiňují morální hazard a jiné pochybnosti, než se připojí k té či k druhé skupině. A pak ještě si neodpustím jednu věc. Z mého pohledu či z našeho vůbec nejde o to zde říci ano či ne pouze spíše o otázku kdy a jak. Nyní vytáhněme si z toho určité náměty v tom návrhu komise, oni jsou a my už jsme se začali zamýšlet i nad podměnacím návrhy k něm. Tam se poučíme, že těch 13 miliard, ta částka není nic jiného než 0,3 eh, toho eh, evropského, eh, evropského národního mm, důchodu. A pak eh, za druhé, experti, s nimiž jsme se intenzivně radili, nám tvrdí, že kritérium aktivizace je rozumné. Ono se totiž musí z našeho pohledu postupovat podle jasně definovaných podmínek a navodit tam určitý automatismus, aby pak se sáhodlouze nediskutovalo, zda tedy ano či ne, zda spustit tu pomoc. Ale pokud máme takovýto konstrukt tohoto rozsahu a zároveň i ten mechanismus aktivizace, tak možná bude možné tímto nástrojem opravdu rodinným způsobem, rozumným způsobem ty investice stabilizovat v momentě, kdy na to dojde a kdy se bude třeba takto zapojit. Zároveň jsou země, které se případně ocitnou v nějaké katastrofě, o nic nepřijdou. I, to, I o to se musíme postarat a i tam můžeme díky rychlé reakci na šok situaci zmírnit. Nyní Podívejme se na otázku příspěvku. I tady máme zprávu z vlastní iniciativy. Tam se hovoří například o e, výnosech, jakým způsobem se ufinancuje ta Balance of Payment Facility nad tu záruku a mimochodem tam je 50 miliard eur už a tam je celá řada možností, když tedy hovoříme o části e, výnosu Evropské centrální banky a tady bychom rádi viděli věrohodné ti, kteří jsou proti, ať předloží věrohodné jiné alternativní návrhy, o nichž můžeme jednat. Zároveň je jasné, a to není pouze jenom nápad dvou zpravodajů z dvou různých frakcí. Ano, už se blížím ke konci, pane předsedo, že totiž potřebujeme základní zajištění. Totiž tam, když někdo dostává peníze, aby se dostal z krize, tak to musí mít nějaké záruky. A jak Klaus Regling ve svém stanovisku to žádá, tak i um, Evropská centrální banka to žádá, protože i my v Německu máme vědce, které, kteří pocházejí z různých hospodářských škol a i oni jdou tímto směrem. I Mezinárodní měnový fond, to už je poslední věc. Uh, Eh, můžeme povolat co by korunního svědka, když hovoříme o krizovém managementu v nějaké členské zemi a eh, pak eh, ale musíme zdůvodnit, že je to správná cesta. Děkuji. Thank you. Děkuji, Perváš Beres. Děkuji, pane předsedo. Takže navazujeme přímo na předchozí zprávu, kterou jsme eh, připravovali také s Reimerem Begem, ale ten kontext je trochu odlišný. Dnes eh, jsme v situaci, kdy důvodem pro existenci nástroje, o kterém budeme hovořit, eh, je důvod, který je stále výraznější. Uvědomujeme si, že bez automatického stabilizátoru, jak už jsme řekli v naší předchozí zprávě, by eurozóna mohla zaznamenat eh, kritické otřesy. Důvodem pro existenci nástroje, který navrhuje komise, je to, eh, aby to byl jeden z pilířů, které jsme zmínili v, našem, v naší zprávě, a to je asymetrický šok. Mluvili jsme také o otázkách konvergence, symetrických šoků, ale tento nástroj je eh, cílen na asymetrické šoky. A druhým důvodem existence nástroje je to, aby vznikl automatický stabilizátor. A to, myslím, musí být taková nit, která se tím všem bude táhnout. Komise za tímto účelem navrhla eh, kritérium pro eh, spuštění automatického stabilizátoru. Eh, byla použita velká kreativita u tohoto kritéria pro spuštění, zda by tam se to mělo navázat třeba na omezení Eh, nebo snížení eh, akcí na nedoplatky a podobně, ale my s MMF jsme se shodli, že eh, kritéria, dvě kritéria navržená komisí, tedy pod, pod porovnání uplynulého čtvrtletí s posledními 15 lety a s nezaměstnaností a dále Eh, meziroční nárůst nezaměstnanosti 1,2 za čtvrtletí jsou tedy dvě dobrá kritéria pro spuštění mechanismu. S tím nemáme, eh, tam nemáme pochybnosti. Nicméně je tady diskuse eh, ohledně efektivity automatických stabilizátorů. A aniž bych se vracela k našim, řekněme, ideologicko-pedagogickým diskusím, tak tady vzniká otázka, zda když se zavede automatický stabilizátor, zda efektivněji můžeme, můžeme být efektivnější, když budeme působit na nabídku nebo na poptávku. Komise předložila návrh, který spočívá v podpoře nabídky s tím, že eh, se intervenuje na podporu veřejných investic. Eh, máme na to nástroje, které eh, možná nejsou úplně přesně nastavené na eurozony, a na země, které jsou součástí mechanismu směrných kurzů. Ale když se podporuje poptávka, nebo na podporu poptávky nemáme zatím žádný nástroj. A e, já při přípravě této zprávy jsem o tom hodně diskutovala a diskutovali jsme o tom se, se Šolcem a e, zaujalo mě, že pokud jde o situaci v Německu, když se podíváme, díky čemu se Německo eh, dostalo z krize eh, za lepších okolností než jiné země, tak to byla možnost využívat přebytky, to je jeden důvod, možnost, že ehm, fungovala podpora v nezaměstnanosti, tedy ten automatický stabilizátor, aniž by to bylo nějak postiženo, a byly tedy zavedeny mechanismy na podporu těch podpor v nezaměstnanosti, eh, té krátkodobé nezaměstnanosti. A musíme tedy otevřít tuto diskusi. Já vím, že už o tom začala diskutovat i rada, kde zaznívají různé návrhy od různých členských států. Reimer, BG má teď velikou podporu eh, akademických kruhů i mezinárodních organizací, na které se často obracíme, tak si myslíme, že tato cesta si zaslouží naši pozornost. Eh, ve svém návrhu eh, předpokládáme i některé další důležité aspekty, které stručně zmíním. Eh, část tohoto nástroje se inspiruje nástrojem, který byl zaveden pro země, které nejsou v eurozóně. Je to nástroj pro platební bilanci. A když státy vstoupí do eurozóny, tak eh, peníze, které jsou pro ně vyhrazeny v nástroji pro platební bilanci, by tedy měly být převedeny na podporu tohoto nástroje. Dále pak tady je trochu kritický aspekt, a sice co se stane, když 30 disponibilních prostředků bylo využito. Eh, chci na okraj zmínit, že to znamená, že maximálně eh, může dostat eh, podporu jeden členský stát ve výši 9 miliard. Ale co když bude fond vyčerpán? My si myslíme, že právě zde by měl eh, navázat budoucí evropský stabilizační mechanismus. Já nechci hovořit příliš dlouho, to byly takové hlavní body do diskuse. A já doufám, že ta diskuse pro nás bude eh, inspirativní, abychom mohli vyvážit návrh komise, eh, která činí z tohoto nástroje nástroj na podporu veřejných investic. Chtěli bychom, aby tento nástroj se spíše více orientoval na podporu poptávky a aby to případně bylo eh, zajištění pro případ nezaměstnanosti. Thank you. Děkuji oběma zpravodajům. Za rozpočet jako první stínový zpravodaj Manuel dos Santos. Pros- a je tu kolega, kolegyně. Děkuji, pane předsedo. Když eh, byla, kdybychom v krizi měli stabilizační mechanismus, tak pravděpodobně by nenastaly eh, ty negativní efekty krize v takové šíři, jak jsme je zažili a tento nástroj, tento návrh komise, to je věc, kterou eh, velice pozitivně hodnotíme, i když to vlastně přichází deset let po krizi. Ale práce pana Begeho i paní Beres, eh, myslím, znamenala velké vylepšení návrhu komise. Potřebujeme tento nástroj ze dvou důvodů. Za prvé, Samozřejmě, aby v případě, že vypukne krize, abychom tato nástroj mohli aktivovat a aby investice eh, pokračovaly. A také proto, že tak vysíláme jasný signál trhům eh, směrem na venek, že EU se z krize poučila a že připravujeme nástroje, které mohou sloužit eh, v případě budoucí krize, která určitě nastane. Nevíme kdy, ale musíme být připraveni. Takže zdá se, že skutečně jsme reagovali, i když možná později, než bychom si představovali. Nejlepší na tomto nástroji je jeho automatická povaha. Pokud by to v nás návrhu nebylo, tak by ten nástroj neměl takový potenciál, jaký nyní má. A 30 miliard na celou eurozónu, to tedy e, není nic velkého, ne, není tam velký dopad, ale Eh, je pravda, že možná tam dojde k navýšení. Jenom takový rozpočtový komentář. Musíme si uvědomit, že tento nástroj stojí mimo stropy eh, VFR, ale spadá pod stropy eh, vlastních zdrojů. A bude třeba ten strop vlastních zdrojů případně navýšit, v žádném případě ne, neponižovat na stropy víceletého finančního rámce. Říkala jsem, že to dobré na tom je automatismus, eh, to horší na tom je ta částka celková. A co chybí, eh, to, jak říkala paní Beres, je pojištění pro případ nezaměstnanosti. Tady máme možnost eh, zavést toto pojištění a zajištění pro případ nezaměstnanosti. Stále je více zemí, které se na to dívají pozitivně a myslím, že by bylo chybou, kdybychom to do tohoto nařízení nezapracovali. Děkuji. Thank you, um, Sigrid Mures. Děkuji, Sigrid Muresen. Děkuji. Pane předsedo, dobrý den, dobré ráno. V první řadě bych rád za Ekon poděkoval oběma spoluzpravodajům, paní Beres, panu Begemu, za takto pokračující práci. My jsme ji společně rozjeli v loni u příležitosti zprávy fiskální kapacity eurozóny, kterou Evropský parlament nakonec přijal. V první řadě chci říci, že si cením skutečnosti, že kolegové výslovně volají po pravidelných zprávách Komise Evropskému parlamentu k EISF. To je něco, za čím se musíme postavit všechny. Všichni silnější úloha parlamentu v celém tomto konstruktu. Za druhé, souhlasím s tím prvkem kondicionality. Ta e, podmíněnost musí být jasná, musí být makroekonomická. Brzy vám to popíši podrobněji. Pak tam máme z politického pohledu určitou důležitou věc. Tam se počítá s kondicionalitou eh, podle respektování evropských hodnot právního státu a vyloučení eh, z pomoci země, která se nachází eh, v postupu podle článku 7. To je záležitost, pro níž musíme najít řešení v nejbližších týdnech a já s ním souhlasím. Pak chci upozornit na určité záležitosti, kde bych uvítal další diskusi s kolegy, se zpravodaji, no a snad i nějaké vyjasnění. Pak máme ten kodex konvergence. Ta chci říci jasně. Já vítám princip kodexu konvergence, ale neměl by být náhradou za fiskální legislativu. Respektování kritérií konvergence by mělo být nad respekt, či dodatečně k respektování fiskálních pravidel. Tedy země je třeba pomoci pokud pravidla dodržuje, nikoli pokud je porušuje. A tady zpravodaj hovoří u toho kodexu konvergence, že se budeme soustředit na pár rozhodujících kritérií. Tak to já bych rád věděl, o která kritéria se jedná a pak eh, se to tím vyjasní. Pak návrh komise, ten zahrnuje koncept plateb a um, dotací na pokrytí eh, úroku bude podmíněn přístupností mm, toho fondu. A to zde bylo vymazáno. Otázka moje tedy je, odkud počítáte, že ty peníze půjdou, pokud tam nebudou ty prostředky dostupné. Proto se spíše přikláním k textu komise, že peníze budou vypláceny pokud budou k dispozici. A pak je otázka eh, toho, toho mechanismu, aha, mechanismu pojištění. Tehdy komise nepřišla s ničím konkrétním, nemohli jsme to tedy schválit a není otázka, proč jste tam vymazali slůvko dobrovolné, protože komise hovořila o tom dobrovolné povaze toho mechanismu a vy jste se toho zbavili, toho aspektu dobrovolnosti. A pak eh, otázka rozsahu. Tam měl novšie být omezeno 30 miliardami. Zprávodaj hovoří o 55 miliardách, odkud ty peníze přijdou a pak eh, jménem ekonu, tedy jasná podmíněnost, omezení stanovená, eh, přesné definice kodexu konvergence a dodržování fiskálních pravidel. Děkuji. Ano, to dodržování, ta kompliance tam je, to tam není viděno jako dodatečné. Bernd Kalmel, prosím. Bez eh, mikrofonu. Thank you very much. Eh, I only want to... Děkuji. Já pouze minutku a budu mluvit německy. Vážený pane předsedo, já opravdu budu stručný. Totiž i tento nástroj z technického pohledu možná je výborně dopilovaný, ale vychází z úplně nesprávného základu. My máme problém, jednoduše řečeno, v tom smyslu euroměny, která je takto nesprávně mm, nastavená, funguje nesprávně, neustále se pořád musí něco provádět a pořád to nefunguje a zároveň ono je to pak začarovaný kruh. Musíme být odvážní, nejdříve se poprat s problémy euroměny a díky tomu si ušetříme mnohé další problémy a tady předávám slovo Bertu Lukemu, protože určitě mu to slovo dáte. Thank you, Mr. Luke. Děkuji, pan Luke. Ano, mein kolega Ben Kelmel eh, mi předal tu druhou minutku, i když tady bych toho rád řekl mnohem víc. Tento návrh pravního nástroje, a já bych se nechtěl odchylit od toho diplomatického jazyka, se jedná o jeden z nejnepovedenějších, který jsem si od komise přečet. Nepromyšlený, eh, je eh, v podstatě téměř součástí takového socialistického plánování, tedy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 neladí s volným trhem a navíc je prolhaný a já nevím, proč se tím zpravodajové nezabývali, když se je snaží korigovat. Rovněž eh, já si pana Bögeho nesmírně vážím, ale trochu mi tady schází ten rukopis EPP. Spíš tady vidím vše psáno rukopisem socialistickým. A je to prolhaná záležitost, protože se snaží předstírat, že to je mechanismus mechanismus reakce na velké investiční šoky, ale zároveň zdůvodňuje investiční šoky finanční krizi a přece finanční krize byla šokem symetrickým, to všichni vidíme. To bylo něco, co se záporně odrazilo na situaci všech členských států EU. Takže když se tady hovoří o asymetrickém soku a v úvodních ustanoveních se dokonce i výst vysloveně hovoří o finanční krizi v souladu s solučním celkem, tak tím vlastně tam propašováváme politiku soudržnosti a politika soudržnosti rovněž tam hraje roli, ale takto ta finanční krize nevznikla a ani tam není otázka toho, co je asymetrický šok, tedy definice zmíněna pak se má vypínat mechanismus eh, cit, aby se eh, place, platili dotace na úroky a zároveň se jedná v podstatě o plánované hospodářství, bo máme automatismus a vůbec se nezvažuje například rentabilita, výnosnost investičních projektů. Pouze jde o to, prostě utrácet dostatečné množství peněz a být na to hrdý a vůbec nekontrolovat, zda se to vyplácí, co s tržním hospodářstvím nemá nic co dělat. A zároveň nesouhlasím ani s kolegou Bögem, ani s Pervanš Beres, že tady máme promyšlený aktivizační mechanismus, tvrdím opak. Když například hovoříme o potírání nezaměstnanosti, tak se zamýšlíme nad schopností nějaké ekonomiky reagovat a nad tím, zda je nějaký pracovní trh flexibilní anebo méně flexibilní. Pak to potažmo znamená, že země, eh, v níž je flexibilní pracovní trh, bude méně doplácet na krizi, eh, projde tou krizi lépe, pokud některá země neprovedla všechna doporučení a mm, čerpá ze strukturálních fondů, je jakoby více zkosnatěla, tak to znamená, že země neudělá plně svůj domácí úkol a přesto si pak bude zaslouží podle této koncepce na více peněz. Navíc, pane zpravodaj, se tady vůbec neuvažuje o vzájemné propojenosti, eh, způsobilosti pro veřejné investice, kde se ani nedafinuje evropská přidaná hodnota a půjčkám od Evropské investiční banky. Tady se může objevit ten efekt toho, že jeden vytlačuje druhý, nehovoří se tam o tom, je to nepromyšlené neladí to s tržním hospodářství a prolhané. Thank you, thank you for... Děkuji, že nám poskytujete tuto myšlenku, protože MF je socialistická organizace a ty země eh, eh, jsou také se socialistickým vedením, takže my možná jsme socialistáni, už bychom to uvědomovali. Já se vždycky pokaždé rád eh, poučím. Urma Spajet jako další za Alde není tu, takže Ramon Tremosa. Děkuji, pane předsedo. Na základě toho, co jsem řekl při té předchozí rozpravě, je eh, to Eh, citlivá eh, debata na ALDE. Víte, že to jsou eh, různé delikátní prvky, protože jsme z různých zemí a máme různé prostředí a tradice. Jak už řekl kolega Muresan, musíme se zabývat i makroekonomickou podmíněností v tom smyslu, že tato zpráva musí obsahovat to, o čem teď hovoříme, jako sdílení rizik a snižování rizik. To je ten rámec, o kterém se diskutuje. Mnozí členové naší politické skupiny jsou citliví na to, že by zde mělo být nějaké propojení, eh, plnění eh, pravidel s tím fiskálním kompaktem a eh, evropskou investičně stabilizační funkcí. Možná no, si vzpomenete, že před několika lety eh, prezident eh, Obama udělal bailout General Motors, to, to je automobilová firma, ale ne město Detroit. To proto, že na konci 19. století bylo, byla také diskuze ehm, zaměřená na to, že by byl federální dluh ve Spojených státech a dohodli se, že nedojde k bailoutu u žádného státu. A tady e, vidíme souvislost naší diskuzí. Jak můžeme vybudovat naše myšlenky a mnozí členové naší politické skupiny chtějí propojit určitou kondicionalitu e, se skutečným zahájením fungování tohoto e, fondu, této funkce. A tím se ukončil ty, dvě, ty své dvě minuty. Děkuji. Za zelené Jordi Sole. Děkuji, pane předsedo. S vaším dovolením eh, využiji i dvě minuty kolegy Filipa Lambera. Je, je to takový ústupek, takže prosím, tak mi můžete odepsat těch 20 vteřin. Um. Já mám pět bodů, které bych chtěl říct. Za prvé velikost. 30 miliard za celou tu dobu do roku 2027. To je velice skromné, až moc skromné, je to nedostatečné. Pokud cílem má být zajistit Evropské unii nástroj, která, který má eh, ji možnit se vyrovnat s asymetrickými šoky. Proto my chceme tu úroveň stanovit alespoň na 1% eh, HDP eh, eurozóny, to na 120 miliard což znamená zhruba dvojnásobek toho, co uvádějí oba dva spoluspravodajové. Je to v pozměvací návrhu 19. Kromě toho jsme proto, aby tam byly granty, eh, protože ty budou mít silnější stabilizační dopad. A za druhé, ohledně eh, podmíněnosti. Jsme přesvědčeni, že kromě tedy plnění fiskálních pravidel by měl být prostře, prostor i pro začlenění určitých sociálních a ekologických podmínek, například plnění průběžných cílů eh, z roku 2020 a myslíme, že eh, eh, by takto eh, tato další pravidla měla být také plněna. Ohledně indikátorů. Eh, zbytečné indikátory eh, způsobují, že ty mm, programy se mm, špatně zahajují, ty kumulativní podmínky jsou příliš restriktivní, zejména pro ty členské státy, které mají vysokou nezaměstnanost v posledních čtvrtletích, která jsou Eh, zde zmíněno jako podmínka. Myslím, že by tam měla být jedna podmínka pro přístup eh, k tomuto nástroji, anebo bychom měli vyloučit členské státy, eh, které mají k ty státy, které mají nadpovědnou nezaměstnanost, bychom měli vyloučit z, blíž, z přiblížení se tomuto nástroji. Naše politická skupina je přesvědčena, že by mělo dojít k ozelenění investic, eh, které jsou způsobilé k tomuto financování a že byste měla být možnost integrovat je, jakýsi způsob sociálních a, a otázek a otázek zaměstnanosti eh, v těchto investicích. A na závěr ohledně dluhu, ty částky financování pro členské státy prostřednictvím tohoto nástroje by měly být vyloučeny z výpočtu veřejného dluhu tak, aby se eh, rozdělily to prostředky do eh, životního cyklu eh, kapitálového, vytváření kapitálového růstu. Děkuji. Za GUE. Je zde někdo za GUE? Ne. Nevidím někoho za FDD, za ENF, Marko Zanni. Děkuji, pane eh, předsedo, bude to velice stručné. Eh, snažím se teď eh, vyjádřit, proč tento nástroj, tento návrh nemůže vyřešit žádný z těch problémů, v, euro, eh, v eurozóně. Připadá mi to jako další nesčetný pokus, jaké zde byly i v minulosti, zaměřený na problém, který je strukturální. A je to něco jako snažit se léčit nádor acilpirinem. Mám tři body. Připojuji se k tomu, co říkal eh, kolega Luka. Nástroj tohoto typu není vhodný k tomu, aby absorboval asymetrické šoky. To je jisté, ale není vhodný, není ani funkční k tomu, aby absorboval eh, šok velké krize. A ten to nebyl asymetrický šok a byl to šok, který postihl celou naši oblast. Eh, samozřejmě s jinou intenzitou, nicméně byl to šok, který postihl celý kontinent. A my se snažíme opět fiskálním nástrojem vyřešit problém, který je v normálním státě nebo v normálních zemích se řeší měnovou politikou. Centrální banky mají svůj mandát, monitorují tedy úroveň zaměstnanosti a jednají když tato úroveň neodpovídá očekávání. Ale my se to snažíme vyřešit jinak, jiným nástrojem, který je neefektivní. Za druhé, podmíněnost. Zautočit na podmíněnost Eh, tento nástroj eh, nepomůže, nebude efektivní. Podívejme se na členské eh, státy. Ty budou neochotné používat takovýto nástroj. A za třetí, opět se snažíme navýšit příspěvky ze strany členských států, zejména ty členské státy, které nejvíce podporovaly evropské instituce – tak teď bude další nástroj, který zase nedokáže vyřešit strukturální problémy, kterými teď trpí eurozóna. Děkuji. Děkuji. A můžeme přejít tedy k tomu catch the eye. Pan Calvi Šambo a Juan Fernández, prosím. Kdo ještě? Calvi Šambon. Děkuji, pane předsedající Tři myšlenky. Eh, první vychází z toho, co říkal pan Luke. Eh, finanční krize byla symetrickým šokem pro Evropu nebo pro eurozónu, ale uvnitř eurozóny ty dopady byly asymetrické a tam musíme zasáhnout. Ehm, můj krajan z LD říkal, eh, že to je eh, vlastně taková, mluvil o Troji, o, mě, o, o, tro, o Detroitu, ale v Kalifornii eh, také došlo k intervenci, kdy hrozilo, ehm, že se, že se zhroutí jedno město a byla tam vlastně intervence eh, ve veliké, ve veliké míře. Já tady eh, o tom chci hovořit otázky, z hlediska otázky zaměstnanosti. Za prvé, není možné i z etického hlediska eh, tvrdit, že je to málo peněz. Máme poměrně směšný rozpočet v rámci Evropské unie, ale domnívat se, že polovina toho, co bylo určeno Eh, Irsko v minulé krizi bude mít eh, tady stabilizační eh, funkci, to opravdu je nepřijatelné. Na to, musí, na to musíme upozorňovat. Líbilo se mi, co tady bylo řečeno o poptávce, o automatickém charakteru. Mě také budou zajímat sociální dopady. A intervenovat na straně poptávky, to mimo jiné také znamená Eh, reagovat na eh, rizika ze sociální eh, stránky, třeba nárůst chudoby. Já bych tedy chtěl mm, poděkovat spoluspravodajům a velice podporuji jejich práci. Děkuji. Děkuji, nás. Děkuji, pane předsedo. Určitě nejdůležitější na tomto návrhu je to, že, jak říkala paní Beres, pan BG, že má automatickou povahu. Když to profilujeme jako systém záruky investic, pak investic z povahy věci samé eh, mají eh, delší eh, dobu návratnosti. Trvá to, než se projekt vypracuje, financuje, než přináší výsledky. Pokud to tedy před, jako systém, který zajišťuje investice, mohli bychom přijít právě o tu automatickou povahu jakýkoliv systém, záruční systém, eh, tam je vždycky eh, časová prodleva mezi vstupem v platnost a samotnou eh, investicí. A jak už říkali kolegové přede mnou, bylo by mnohem lepší pro zajištění této automatičnosti, aby financování nešlo na investice, ale na spotřebu. To by pak ten systém skutečně zautomatizovalo. A pak ten model by se skutečně mohl stát systémem pro případ nezaměstnanosti, protože e, zajišťuje spotřebu a tím se zajišťuje automatičnost systému. Na druhé straně, pokud chceme mít nadále systém, který stabilizuje formou investic, pak bychom měli v programu Invest EU zachovat anticyklický profil pomocí používání záruky, multiplikátorů rezervy tak, aby eh, Invest EU měl anticyklický profil pro investice, aby ty investice byly rychlejší a automatický stabilizátor by potom byl určen pro spotřebu a aby potom tedy dosahoval toho anticyklického účinku, který tady zamýšlíme. Díky. Děkuji, eh, Jean. Já bych chtěl eh, poblahopřát našim dvěma spoluspravodajům, kteří teď už tři roky pracují velice odhodlaně na eh, zásadním úkolu. Jejich eh, snaha si zasluhuje podporu a jejich odborné znalosti skutečně vzbuzují můj obdiv, ale musím říct, že jsem zklamán návrhem komise. Evropská unie opět dává na stůl nástroj, který neodpovídá výzvám. E, máme jednotnou měnu, máme jednotnou měnovou politiku, ale máme celou řadu národních politik e, a jde tady o zprávu eurozóny, která je velice křehká za, obsahuje zásadní rizika a 30 miliard vůbec neodpovídá rizikům, která tady hrozí. Pokud by zítra vypukla krize, tak 30 miliard to jsou prostě drobky. A musíme tedy být připraveni eh, na to, co se může stát a měli bychom si najít eh, politické prostředky pro to, abychom takovým okolnostem mohli čelit. Každopádně děkuji našim spoluspravodajům, udělají vše, co bude v jejich silách ale je tady třeba opravdu eh, tlačit na naše eh, předsedy vlád, aby trochu změnili přístup. Děkuji, chápu, že máme už jenom pět minut, takže vás ušetříme mého vystoupení, protože o nás řekl mnoho věcí, které jsem chtěl říct já z hlediska eh, efektivity a schopnosti absorbovat asymetrické šoky. Myslím, že máte pravdu. Podpory v nezaměstnanosti jsou skutečným automatickým stabilizátorem a e, to by tedy měl být ten spouštěcí mechanismus. Takže vyzývám spoluspravodaje, aby zvážili, jaká je nejefektivnější cesta, jak dosáhnout cíle, na kterém se asi shodujeme. Chce eh, komise nějak velice rychle zareagovat? Děkuji. Okay, thank you very much, uh, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval oběma zpravodajům za um, takovýto přístup, který je velice pozitivní a zároveň vrhá světlo na to, na čem záleží. Jedná se o První konkrétní krok eh, ze strany evropských institucí eh, nastavení takového kolektivního mechanismu, jak podpořit eurozónu a ochránit ji před asymetrickými eh, šoky a zároveň se tam počítá i státy, které jsou účastny směrného mechanismu. Takže je to taková rychlá automatická brzda, která pomůže vzpamatovat se, danému členskému státu, než se najde na okraji propasti a než se e, ocitne v situaci, kdy je třeba už e, mu poskytovat pomoc ve velkém. Ty asymetrické šoky k něm bude docházet, docházelo už k ním. Máme malé východoevropské země, které mají e, sousedy, Mm, taková, na něž se musí myslet, takže musíme být připraveni. A návrh zprávy Evropského parlamentu nám hezky nastavuje program, jak se tím zabývat, zejména ten, eh, ta záležitost pomoci eh, ve vyplácení dávek nezaměstnanosti, to jsme rádi, ono to dává i radě určitý, určitou možnost se zaostřit si na tuto záležitost. Budeme se snažit být opravdu konstruktivní a zároveň musíme respektovat právní základ. Tedy eh, pokud se budeme snažit eh, o ehm, podporu dávek nezaměstnanosti, tak tam musí, eh, nesmí to zpomalit celou záležitost a zároveň to nesmí narušit už stávající systém podpory v nezaměstnanosti daného členského státu a to si ještě ověříme u členských států. Pak ta částka která bude k dispozici. Ono se nejedná o jediný nástroj, jim si chceme pomoci. Je to čistě stabilizační záležitost. Ještě než se země ocitne v krizi, musíme pracovat s tím, co máme v rámci současného víceletého finančního rámce. Přesto se domníváme, že i v tomto rozsahu lze ustabilizovat až 10 investičních prostředků, takže je to takový první krok tím směrem. A nakonec eh, vítáme velice jasné prohlášení i vysvětlení paní Beres eh, těch podmínek spouštěčů. Vítáme to. Kritérium způsobilosti. Tam musíme zajistit, že ten mechanismus bude zacílen na ty země, které si fiskální záležitosti řídí Eh, nejlepším možným způsobem. Každopádně Evropskému parlamentu děkuji. Děkuji, pan Bega ještě. Ano, děkuji, pane předsedo. Pouze stručně. Eh, u hlasování eh, tam pan profesor Leke rovněž hlasoval určitým způsobem, ale moje frakce byla na straně většiny a já jsem se velice e, těž, radoval a tady, pokud chcete hovořit o prolhanosti, tak e, z pohledu Mezinárodní měnového fondu Klause Reglinga, který je opravdu povolaný odborník a tady ještě cituji profesora Firsta a um, pana Di Mauro, takže já se nacházím v dobré společnosti, i když samozřejmě, i když jsem studoval ekonomiku, ekonomii, tak nejsem ekonoma. a Ekonomika není přírodní věda. Eh, kodex konvergence. Tam se podívejte na zprávu z vlastní iniciativy, jak to říká Žikrin Moršan. Kromě paktu stability a růstu byl přijat eh, kodex konvergence v rámci žádného legislativního postupu. Takže to tam musí do toho nějak zapadnout a musíme si to nějak ještě vytřívit. A z tohoto důvodu jsme si jako měřítko eh, spuštění fondu zabudovali i růst nezaměstnanosti a eh, tak eh, to vypadalo i ze strany expertů, že když chceme mít automatický spouštěč, tak je to metodika, která funguje nejlépe. Samozřejmě, že se to dá naformulovat jako a mít x různých záležitostí, ale pak ta funkčnost bude ohrožena. A pak druhá věc na vysvětlení. To, jak jsme to tady nastavili a včetně eh, pozměňovacích návrhů, tak to není votum pro zajištění nezaměstnaných. Tam to máme, není tlumočení. Pojištění nezaměstnanosti, tam rovněž ocituji odborníky. Dobrá, tak budu mluvit anglicky. Ono se o tom debatuje a i pan minister Scholz to prezentoval. Ano, můžete se o tom bavit. Tlumočení je tímto ukončeno. But to us, it's a possible solution, but on the other hand, it will only be possible and it will only function if national regulations are in many cases in this sector harmonized. Otherwise,